Good morning, everybody. We will start our meeting. Uh... Přeji všem dobré dopoledne. Zahájíme zasedání. Společné zasedání výboru, eh, což mělo být první na našem programu, je odloženo na jindy, takže začneme schválením pořadu jednání. Eh, revidovaná verze vám byla rozeslána včera a pokud není námitek, můžeme ji takto schválit. Vidím, že námitky nejsou, považujeme tedy toto agendu za schválenou. Eh, dále sdělení předsedy. <clears throat> Za prvé eh, kon, rušíme zasedání výboru Envy v úterý 26. února to je odpoledne. Eh, dále ve středu 27. Eh, jak dopoledne, tak odpoledne. Ovšem se konat bude přesně podle plánu, přičemž bude vám eh, včas rozeslána agenda. Pokud se týče tlumočení, máme zde k dispozici 20 jazyků, kromě estonštiny, lotyštiny, malčtiny a galštiny. Naše zasedání je vysíláno na webu a elektronické dokumenty jsou k dispozici na aplikaci e-meeting. Naše první dnešní debata, respektive bod k informaci, je zpráva z pokračování interinstitucionálních vyjednávání. Máme zde dvě témata. Za prvé persistentní organické znečišťující látky. 19. února se konal eh, třetí a poslední trialog a nakonec bylo dosaženo provizorního, eh, provizorní zhody o celém legislativním textu Hlavně jsme se soustředovali na limitní koncentrace různých látek, to je příloha 5, příloha 4 a příloha 5, eh, kde tedy byl EP mandátem potvrzen návrh komise. Přičemž eh, zde byly umožněny určité modifikace a na druhé straně eh, rada žádala vymazání eh, limitů z příloh a eh, zároveň implementační akt. Čili eh, to zrušení limitů v přílohách a další úpravy budou probíhat tedy řádným legislativním procesem. 27. se bude hlasovat tax a my budeme v Envy hlasovat příští středu. Hlasování na plénu bude na druhé dubnové plenárce. Dále eh, druhé téma byly eh, výkonnosti emisí normy CO2 pro nová těžká vozidla. Parlament a rada dosáhly zhody o těch eh, dosud do té doby nevyřešených politických problémech jsou zde, je zde několik prvků. EMS, rada se shodla na dalším EMS k článku 13 a e, na základě pozice k bodu zdůvodnění 34. Dále parlament e, se zhodl nebo akceptoval e, na limitu pro CO2 na kilometr na období do roku 2020. Eh, dále eh, parlament akceptoval 15 eh, redukce, redukci na rok 2025 a dále v roce 2020 proběhne revize, což tedy bude v souladu s pařížskými dohodami Eh, zároveň tedy eh, máme eh, systém benchmarku pro ZLEV a vše se to bude vztahovat na flotily výrobců. Dále byla přijata definice parlamentu pro ta nová těžká vozidla. Tak hlasování o textu bude 22. 2 v MV 27. 2. a plenární e, debata a hlasování opět druhé zasedání v Dubnu. Další věc e, je společná debata a to jsou e, tři námitky, které se týkají geneticky modifikovaných organismů. Nejdříve dáme slovo spoluspravodajům jako první to bude paní Eleonora Eve. Děkuji, pane předsedo. My eh, opět tedy eh, debatujeme o eh, našich námitkách proti gen, geneticky modifikované kukuřice. Eh, celkem těch námitek už vlastně dosáhl počtu 34, což je to nejvyšší eh, zatím. Eh, komise nadále schvaluje geneticky modifikované rostliny pro krmné a potravinářské potřeby, navzdory tomu, že parlament neustále Eh, hlasuje proti tomu a navzdory tomu, že ani v radě není nikdy dosaženo kvalifikované většiny. Dále jsme se také zhodli o eh, vědeckých posudcích a de facto ani se nedaří přesvědčit občany, že eh, jsou tyto potraviny bezpečné. Především všechny tyto tři eh, jsou nyní eh, tolerantní vůči eh, glyfosátu i glyfosinům. Glyfosát je problém sám o sobě, jak víme, je zde neustále podezření z kancerogenních účinků. Eh, používání glyfosinátu eh, už není v Evropské unii povoleno, poněvadž eh, je toxický už ve výrobě a už vůbec ne tedy při ošetřování geneticky modifikovaných potravin, respektive rostlin pro lidskou spotřebu. GMO mohou být skutečně skutečně vystaveny účinkům těchto látek a e, nemají své protilátky. Dále nebyla e, analyzována a posouvána pro rizika možná interakce těchto látek. E, čili my žádáme, aby byly posouzeny rizika a včetně tedy interakce s herbicidy. V dřívějších námitkách eh, komise mnohokrát konstatovala, eh, že eh, evropští občané jsou v bezpečí, že nejsou tady ohroženi reziduji těchto látek, poněvadž se respektují maximální reziduální limity. Ovšem my víme, že tyto limity neberou v úvahu kumulativní efekty více herbicidů. A také víme z předchozích studií, že ta e, čísla, která se e, týkala, která byla reportována jako bezpečná, jsou e, v nesouladu s realitou. Předpisy, které platí v současné době až do roku 2021, glufosinát a glyfosát nemusí být testován. Není na to předpis v členských semích. Minulý týden v souvislosti se směrnicí o pesticidech eh, parlament eh, žádal, aby se eh, více kontrolovaly tyto pesticidy, které jsou v EU zakázány, jako třeba glufosinát. Mě by tedy zajímalo, co s tím chce komise dělat, jak s tím hodla naložit. A dále tady máme konkrétní eh, herbicidy a tři její kombinace, eh, kterým by bylo třeba věnovat pozornost a komise by se k ní měla vyjádřit. Eh, menšinová stanoviska jsou poměrně zácná a je to prostě případ, kdy se člen panelu neshodne se závěry zbytku panelu. víme, nebo je zde podezření, eh, že eh, je zde nebezpečí zvýšených alergenních eh, účinků. A zatím bohužel nejsme schopni nějakým způsobem kvantifikovat tuto vlastnost. Menšinové stanovisko říká, že dosud není možné tedy kvantifikovat eh, některá rizika, včetně rizika alergii, a není možné říci, jaká rizika z toho vyplývají pro spotřebitele. Komise eh, by tady skutečně neměla uvažovat o autorizaci dovozu takovýchto látek nebo materiálu těmto látkám šetření. Děkuji paní Kalmbach za SAD. Děkuji, pane předsedo. Já dnes eh, zastupuji Gema Baláze. Eh, především dovolte eh, obecnou poznámku k těm námitkám. V posledních třech letech všechny naše námitky získaly významnou většinu v parlamentu, a sice šesti politických skupin, socialistů, zelených, GUE, ALDE, FDD a EPP. Také je třeba eh, pamatovat na to, že většina eh, hlasů, eh, která žádala komisi, aby provedla přeskum těchto geneticky modifikovaných organismů uváděných na trh. My se domníváme, že v komitologii by žádná takové, žádné takové schválení nemělo proběhnout, dokud komise nepředloží nový návrh, který odpovídá většinovému mínění parlamentu. To je otázka demokratického eh, přístupu. Eh, tato námětka nemá žádný jiný eh, cíl, než uplatnit princip předběžné opatrnosti, včetně transparentnosti a demokratické volby a respektu vůle občanům my ta provizorní opatření žádáme, protože v základním aktu se o nich hovoří a e, schvalování těchto importů by mohlo vést k nepřijatelnému ohrožení spotřebitelů a jejich zdraví. E, komise sice si je vědomá a uznává, že zde jsou závažné problémy a Eh, vyčteme to také z, expla- z memorand vysvětlujících přístup komise. Eh, zatím je ovšem třeba říci, že eh, stálý výbor a, a hlavní výbor dosud se mm, s těmito stanovisky komise nesrovnal. Je díky eh, určitým druhům rezistence, eh, které se rozšiřují v některých eh, regionech Evropské unie. Došlo tedy došlo tedy k mm, tomu, že modifickými genifikacemi se tedy mají eliminovat určité druhy, eh, eh, určité druhy eh, hmyzu. Nicméně EFSA de facto zjistila, že by mohly mm, vzniknout vedlejší účinky a ty by se potom mohly přenést na dobytek, který skrmuje tuto kukuřici. V rámci posouzení EFSA je toto popsáno jako eh, de facto příklad toho, příklad zavírání očí eh, před eh, problémy, které jsou zjevné. Navíc je zde rezistence proti glyfosátu a respektive tato otázka je stále ještě nedořešená. Dá se říci, že nadále tedy se BT11 MIR 162 1507 a dále GA21 MIR 62 a další. Ty se neustále umístují na trh. Žadatel zatím neposkytl žádná data o žádných těchto eh, kombinacích přičemž my považujeme eh, to, že tyto kombinace by měly být jmenovány pro posouzení rizik. Eh, v rámci panelu eh, EFSA GMO bylo vypracováno minoritní stanovisko a sice v té souvislosti, že zde nebyly poskytnuty data ovšem eh, měla by poskytná, poněvadž je to problematika stejně důležitá jako tam, kde data zde poskytnuta byla. Ukazuje se, že v imunitní systémy mohou být určitým způsobem ovlivněny, eh, pokud je organismus vystaven účinku určitých kombinací. Eh, včetně tady je možná další alergie na další proteiny, s nimiž se může dostat do styku. Eh, menšinová stanovisko se domnívá, eh, že eh, nezamýšlené vedlejší účinky jsou tedy možné, ovšem nemohly se tím zabývat současné toxikologické studie, které se právě zabývají geneticky modifikovanými organismy, poněvadž v těchto studiích jejich rámci se neprovedly příslušné testy. Tyto tři eh, dílčí kombinace, které jsme uvedli, eh, mohou v kumulativním účinku mít eh, vliv na imunitní systémy, respektive nelze tento vliv vyloučit. Takže je těžko kvantifikovat vliv geneticky modifikovaných organismů právě v oblasti alergií. Tyto tři kombinace jsou rezistentní vůči herbicidům, a to je eh, zásadní eh, pro eh, posuzování právě GMO, které jsou odolné těmto herbicidům. Je tedy nutno konstatovat, že nebyly posouzeny všechny účinky těchto postříků a postříků z těchto dílčích kombinací. EFSA by měla provést vyhodnocení na základě kompletních poskytných dat. 0602 e ta skutečně e, se používá na kukuřici 4114 a e, také 3R1 er proteiny byly poněkud byly už uznány. Předseda prosí o ukončení příspěvku a vlastně máme proti tomu námitku. Ano, tak ten závěr byl rychlejší, než jsem čekal. Děkuji vám mnohokrát, bylo to velice jasné. A nyní eh, stínový zpravodajové. Takže jako první pan Fjellner. That's summary. <laughs> uh, here we go again. Děkuji za to shrnutí, takže jsme opět u tohoto tématu. Já se nejspíš budu opakovat. Uh, už jsme o tom hovořili konec konců mnohokrát. Když máme tyto námitky, tak hlavním naším cílem je zjistit dvě věci. Zda komise překročila svůj mandát, my netvrdíme, že se to skutečně stalo, jenom se to snažíme zjistit. A za druhé, zda komise naslouchá poradenským službám nebo poradenství vědců a z toho vyplývá naše hlavní kritika. Skutečnost je ve výsledku taková, bych řekl, že eh, i tato část eh, vlastně neplatí. My tvrdíme, že eh, modifikovaná kukuřice je stejně bezpečná jako, jako přirozená, nicméně to ale není nutně pravda. Máme nejpřísnější legislativu v této, v těch, této otázce, máme bezpečnostní opatření, nejsilnější na světě, ale stále to nestačí. Snažíme se tedy tedy vybudovat takovou, eh, takový argument, kde tvrdíme, že, že eh, je rezistentní ke glyfosinátu a, eh, glyfos, a glyfosátu. Glyfosát je zakázaný produkt, nebo celá řada si, lidí si přeje ho zakázat, lépe řečeno, ale je těžké toho dosáhnout takže proto se držíme jenom maximálních úrovní rezidují. Máme k tomu legislativu a vždy, aby nová legislativa prošla, tak je to problematické. Můžeme mít mm, problémy v této legislativě, ale zaměřujeme se právě jenom na rezidua, nesnažíme se zakázat samotnou látku a kontrolovat ji. Už jsem to říkal a znovu to zopakuji, protože se mi to zdá nezbytné protože tyto námitky mi připadají poněkud eh, nerozumné. Připadá mi, že se chováme pokrytecky. A zní to podobně jako lidé, kteří popírají klimatické změny. Máme tady vědeckou schodu, vědecký koncenzus nejenom o klimatických změnách, ale také o geneticky modifikovaných organismech. Víme, že nejsou nebezpečnější než jejich eh, komerční mm, protěžky. Máme tedy menšinu, máme tedy některé vědce, kteří říkají, že s tím koncenzem nesouhlasí. A ano, to už jsem slyšela mnohokrát a slyšela jsem to i u klimatických změn a už začínáte znít docela podobně jako ti, kteří klimatické změny popírají. Nesnažíme se jít proti geneticky modifikovaným organismům, ale jdeme přímo proti vědě a to si myslím, že je nebezpečné. A je to skutečně jenom taková groteska a e, děje se to stále častěji a to je velice smutné. Děkuji. Paní Dinaj. Děkuji, pane předsedo, stala stručně. Já jsem to tady vyspělo, princip obezřetnosti, že se ho musíme držet, ale tato zásada je také zásada, která se týká proporcionality. Je zde riziko, určitá úroveň rizika a pak ta opatření, která mají být přijata v souladu s tím rizikem. Eh, zásada obezřetnosti není zásada toho, že se nic nedělá. Já bych ráda, abychom stejnou energii, kterou dáváme na GMO, dávali na obchodní dohody, které dovolují GMO a produkci, která nesní v souladu s tím, co chceme zde v Evropě. Nechceme, aby nám to takovéto produkty byly importovány na náš jednotný vnitřní trh. Já eh, jsem naprosto perplexní z této debaty, vůbec jak to nechápu. Já si myslím, že bych se ráda vrátila dvou bodem. Pokud nechceme GMO v Evropě, tak nic nezastírujeme. Jasně řekněme, že je tady nechceme ale nedovolme v zásadně za, současně, aby se do Evropy dovážely celé miliony tun produktů, které byly vyrobeny na základě GMO a které potom slouží jako potrava našim občanům a krmivo pro naši, naše zvířata. Děkuji a nyní paní Ajuso. Ano, děkuji. Já chci podpořit námitky. Je analýzy skutečně pokrytecké Zatím nikdo nebyl schopný prokázat, že bychom měli negativní dopady na zdraví v případě GMO. Máme tady princip, když hovoříme o GMO, tak o čem se vlastně bavíme? Máme GMO a okamžitě něco namítáme. Ale proč? Něco dovážíme, to je pravda, Máme toho spoustu, co dovážíme, protože jinak bychom nenakrmili, nenakrmili celou eh, Evropskou unii a její dobytek. Takže eh, o čem se tady vlastně hovoří v tuto chvíli? Děkuji. Paní Garling? Ano, děkuji. Já podobně jako pan Filner si říkám, že už jsme o tom mnohokrát hovořili a stále se nic nemění. Já tedy gratuluji autorům námitek, protože se jim daří si tady přinášet nějakou, nějaké argumenty, vědecké termíny a chemikálie, eh, což jejich argument podporuje, ale logiku to žádnou nemá a s nimi to spíše zoufale od nich, protože zjevně se tady snažíme pořádat takový hon na čarodějnice. Jdeme proti určitým produktům a proti lidem, kteří je využívají, a to i přesto, že jsou schválené pro využívání v Evropské unii. A já bych jenom chtěla poukázat, že když říkáme věty jako vyslechli jsme si, že tady jsou otázky o karcinogeneticitě u glyfosátu. Myslím si, že jsme už v parlamentu a napříč Evropskou unii už přišli na to, že tomu tak není, že karcinogení není. Máme jasné závěry eh, o tom, že ne. Jinak bychom to neschválili znova, nesouhlasil, nesouhlasil by s tím nikdo v parlamentu. Také jsme si vyslechli nějaké argumenty o glufosinátu. Vím, že Francie už eh, tuto látku zakázala, ale to neznamená, že to musí udělat všichni a nemáme žádné důkazy o tom, že kterýkoliv z těchto produktů jakým, se jakýmkoliv způsobem podílí na vzniku rakoviny v případě využívání GMO. Jenom protože je možné je postříkat, tak to neznamená, že se to stalo. Jinak by totiž tyto produkty neprošly velice striktním procesem schvalování v Evropské unii. Takže opět tady máme takový guláš různých zásad, různých zásad, dejme tomu i předběžné opatrnosti, protože opatrnost to samozřejmě je zakotveno v evropských smlouvách a musíme se k tomu přiklonit vždy, když nemáme dostatek eh, vědeckých důkazů. Není to, když si člověk cítí nejistý, když se od něčeho trochu obává. Opíráme se o skutečné vědecké důkazy a nemáme žádné jiné výrobky, které by byly vědecky proskoumanější, kterými bychom se více za- zabývali. Takže když je budeme dále využívat tak já jsem stále otevřenější tomu, že na to lidé reagují poněkud emocionálně. Připusty to. Jste z toho znepokojení z emocionálních důvodů, to je pravda, ale nemusíte to opírat o nějakou pseudovědu. Já souhlasím eh, s kolegou. Už jsem to moc krát říkala, že vědecké důkazy máme, máme konsenzus u využívání těchto produktů. Shodujeme se na takových věcech, jako jsou klimatické změny a nevypadá to příliš dobře, pokud připouštíme jenom ty důkazy, které se nám líbí a ne ty, které ne. Ve výsledku to opravdu působí poněkud hloupě, takže já proto hlasovat nebudu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Teď prosím komisi. Děkuji, pane předsedo. Já tady jsem za kolegyní Chantal Bočík, která je eh, v generálním ředitelství Health and Food Safety eh, a děkujeme za možnost reagovat na tyto návrhy. Jak už tady zaznělo, ty tři žádosti o námitku se týkají využívání eh, modifikované kukuřice pro krmiva a potraviny a ne pro pěstování. Všechny procedurální eh, kroky jsme dodrželi, které jsou zakotveny v legislativě o GMO. EFSA vyhotovila zhodnocení rizika u těchto tří GMO a došla k pozitivním závěrům. Proskoumali jsme všechny jejich potenciální dopady na lidské zdraví i životní prostředí. Pokud je o rizika, EFSA provedla zhodnocení, to chci zdůraznit, ve shodě s požadavky 829 eh, z roku 2003 a eh, dalšími nařízeními, které s tím souvisí. A také na základě současných vědeckých poznatků a literatury. Vzali jsme v potaz všechny připomínky členských států během té, tohoto zhodnocování rizik. Zodpověděli jsme na všechny otázky, a zhodnotili jsme všechny tato GMO a uzavřeli jsme, že jsou bezpečné. Jeden, jeden panelista uh, měl menšinový negativní postoj, ale to je samozřejmě uh, v souladu s uh, vědeckou nezávislostí. Tato menšinové, ten, tento menšinový postoj se týká subkombinací, subkombinací v, této, v této žádosti a o té jsme neměli data. Souvisí to s tím, že to nejsou komerční eh, rostliny. Ostatní experti s výjimkou jedno, eh, jednoho nesouhlasili s tím menšinovým postojem a došli k tě, u těch subkombinací ve všech třech případech pozitivnímu závěru vyhodnotili to pozitivně s tím, že nedochází k interakcím mezi jednotlivými proteiny. EFSA kromě tohoto reagovala i na veřejné komentáře během veřejných konzultací komise. Na základě vše, vší této práce jsme došli k tomu, že je možné schválit všechny tři subkombinace. kombinace. Prováděcí rozhodnutí jsou v souladu eh, s 829 2003 eh, a obecným právem o ochraně, lidského zdraví, eh, zájmu zákazníků a životního prostředí a zdraví zvířat. A je to také v souladu s fungováním vnitřního trhu. Hlasovali jsme o tom 14. ledna, neměli jsme žádná rozporovací stanoviska a ani negativní eh, veřejná stanoviska. V souladu s pravidly komitologie a tedy předložíme návrh eh, rozhodnutí 22. ledna. Co se týče eh, obav u produktů, ke kterým jsou tyto GMO tolerantní, tak to podléhá specifické legislativě PPP a MRL. To jsou dvě nařízení, jak už komentovali někteří poslanci. Je vždy třeba u těchto GMO respektovat MRL, což platí u všech herbicidů, které nejsou schválené, jako je například právě glufozinát. Schválení těchto GMO však není spojeno s těmito produkty a jejich schvalováním a nastav, nastavením MRL. E, k tomu, co říkala paní Darlis e, u MRL, že e, glufosinát a glyfosát tak u toho u MRL nejsou monitorovány. U těchto kombinací to nepodlehá kontrolním programům protože kukuřice nepatří mezi 30 nejvíce konzumovaných komodit napříč Evropskou unii, ale komise doporučila členským státům, aby zahrnuli tyto komodity do svých eh, kontrolních programů na vnitrostátní úrovni, což jsou programy, které doplňují evropské monitorovací programy. Možný vliv herbicidů na složení eh, GMO plodin se bere v potaz protože eh, může, podle, může měnit složení eh, fenotopních charakteristik eh, ostatních plodin. Potřebujeme tedy další studie, včetně toxikologických, a to během, toto případ od případu během zhodnocení rizik. Pokud je o třetí země a využívání herbicidů pro komerční účely, to je e, zodpovědnost těchto třetích zemí a není možné evropským právem toto používání re- regulovat. Po zastavení e, eh, rozhod- návrhu rozhodnutí jsme zatím zhodnotili. E, předložili jsme jako komise návrh, podle kterého členské státy si mohou omezovat dovoz e, těchto plodin na svoje území. Parlament to ovšem zamítl a můžeme dále pokračovat ve vyjednávání s radou. Komise předložila návrh pro zvýšení transparentnosti u eh, zhodnocení rizika, která provádí EFSA. Zatím jsme dosáhli provizorní dohody a očekáváme formální podporu v příštích týdnech, takže abych to uzavřel, chci říci, že není eh, žádný důvod stahovat tyto návrhy rozhodnutí, protože eh, jsme dodrželi všechny předpisy související s GMO a to ve všech případech ještě chci říci, že eh, právo na přeskum v parlamentu se omezuje na to, zda byl překročen mandát. To, je, to se nestalo a komise nemá povinnost odůvodňovat tento návrh tohoto aktu dále odůvodňovat. Děkuji. Děkujeme. Informuji výbor, že, výbor, že budeme hlasovat o těchto námitkách později během dneška, během přibližně hodiny. A očekáváme, pokud to, na, pokud to výbor schválí, že dojde k hlasování na plenárce při zasedání 1. března. Další položka je další námitka. Týká se aktivních přípravků, které eh, zahrnují tiaklopryt a dávám slovo spolu spoluspravodaju. Nejprve paní Sylvie Godin. Máte slovo. Děkuji, pane. Děkuji, pane předsedo. Tiakloptit je neonikonium, který se používá v intenzivním zemědělstvím a přímo je odpovědný za navýšení mortality včel a dalších opilovačů. Tato látka je čím dál tím více kontroverzní. Francie a Belgie dokonce eh, zakázaly tu látku používat. Ovšem komise rozhodla bez stanoviska Evropského parlamentu prodloužit eh, povolení k používání. Tím pádem je utrpení včel. Prodloužilo se to na 10 let a to po čtyřech letech nové hodnocení ze strany EFSI. Toto opětovné hodnocení vlastně bude prodlouženo o den, eh, promiňte, ještě o jeden rok a pak tedy bude zveřejněno stanovisko. Ovšem, tato látka je škodlivá a Francie a Belgie, připomínám, to již uznali. Toto rozhodnutí přichází v okamžik, kdy Evropský parlament dává své stanovisko k prodloužení povolení, neboť naše společná o, o, námitka bohužel není závazná. Komise již zveřejnila, že prodlouží povolení v schodě s radou. Oni tedy povolí aktivní látku v rozporu s názorem demokraticky zvoleného parlamentu. My jsme tady naši námitku přijali. Je to skandální situace a k tomu se ještě přidává schopnost komise, neschopnost komise zachovat evropskou biodiverzitu a samozřejmě je to i další nekalá konkurence pro francouzské a belgické zemědělce, které na rozdíl od ostatních zemí Evropské unie již nesmí používat tyto látky. Tiaklopryt je ve Francii eh, zakázán od 1. září 2018, takže francouzští zemědělci již nemohou používat tyto produkty, produkty, ale zároveň je trh francouzských zavalen produkty ze zahraničí, které byly ošetřeny neonikony, nikotinoidy, které jsou škodlivé jak pro včely, tak pro zdraví lidí. Proto podpořte, prosím, kolegové, naše námitku, která byla předložena pěti politickými skupiny zde v našem parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní za skupinu socialistů paní Kadenbach. Prosím, budeme jednodušší. Já se plně připojuji k tomu, co řekla má předřečnice. Much, um, and... Děkuji vám. A nyní za Alde, a eh, paní Rees. Děkuji, pane. Návitka, kterou jsme předložili, jde proti tomu, aby se prodloužilo povolžení neonikotinoidu tiaklopridu. Je to třetí prodloužení během tří let. Bez analýz, škodlivosti či nezávadnosti. Pouze se to objedu, obnovuje, to povolení. Ovšem věda se vyvíjela od té doby, od roku 2005 se situace radikálně změnila. Tato látka jasně zabíjí včely, tehdy v roce 2004-2005 byla povolena poprvé, je genotoxická, cytotoxická, neurotoxická a v podstatě by měla být kvalifikována jakožto indok, endokrinní perturbátor. Je to jasně toxické i vůči e, lidem a lidské reprodukci, zasahuje to jasně do, do našich genů. A proto francouzská agentura pro životní prostředí ANSES e jasně řekla, že by se mělo maximálně snížit používání této látky, e, což bylo učiněno ve Francii tedy v září 2018 Eh, to bylo zakázáno a v červnu to zakázal Brusel a Valonsko. Je tedy důležité, aby Evropská komise zachovávala vysokou úroveň ochrany zdraví nás i zvířat. A proto přicházíme s touto námitkou, neboť eh, je třeba, aby tady převládla zásada obezřetnosti. Není možné i nadále povolovat tuto látku, která má skutečně devastující účinky, které jsou již známy. Já si myslím, že toto na naši námitku dnes dlužíme našim evropským občanům. A ještě jednou dám slovo, pokud se nikdo další nehlásí, dám tady slovo komise pan Mirand. Děkuji, pane předsedo. nařízení, ke kterému se týká tento návrh námitky, již bylo schváleno a to 31. ledna a 5. února bylo zveřejněno eh, v úřední věstníku. Eh, Svalují se zde jedna, látky v poštu 1,40, jejíž povolení eh, v roce 2019 eh, mezi eh, únorem a dubnem budou expirovat. Eh, promiňte, eh, já eh, se obávám, že tady došlo nedorozumění. Ještě žádala o slovo paní Gerling, takže pokud byste dovolili, já bych nejdříve dal tady slovo pan Gerling a potom bychom, paní Gerling a pak bychom se ještě vrátili k vám. Děkuji vám za porozumění. Takže paní Gerling. Ano, děkuji. Já chci hm, pohovořit za skupinu EPP, která nepodporuje tuto námitku. Já budu velmi stručná, ale myslím, že toto je třeba, aby zaznělo. Toto není záležitost jednomyslná. Chtěla bych říci, že ten pojem neonikotinoidy eh, má určitě velmi negativní komotace v myslích mnohých poslanců jenomže eh, je třeba eh, rozlišovat mezi jednotlivými Eh, látkami, eh, které spadají pod tento souhrný pojem, jsou velice odlišné, eh, jinak se používají a jinak působí. Takže v tomto případě není třeba debatovat o tom, de facto paní Godin tady se snažila vysvětlit ten systém, ale v podstatě tady nejde o to, Eh, že se ignoroval parlament, ale spíše o tom, o pochopení, jakým způsobem parlament funguje. V tomto případě jde zcela jistě a zcela jasně o to, že obnovení eh, platnosti certifikátu se eh, nekonalo, protože ten systém, který my tady máme, je to systém, který možná nefunguje dobře, ale máme ho tady, tak my budeme schvalovat nový systém podle obecného zákona o potravinách. To eh, o tom vám může říct si paní eh, eh, Ayuso. My tady vlastně máme spoustu nevyřešených případů, to se nyní bude řešit. Takže každý produkt je zvláštní případ a podle příslušného článku, když dojde k když dojde k vypršení platnosti povolení, eh, tak se jednoduše prostě může prodloužit. Čili my skutečně eh, musíme provést přízkumy, ale také musíme mít eh, systém, který umožňuje Eh, fungování tohoto systému. To, že eh, v Belgii a ve Francii eh, tyto látky byly zakázány, to ještě neznamená, že to musíme, že musíme všichni následovat. Tam hrají roli vlastní vnitropolitické záležitosti. Já myslím, že tady je to velice rozumné, kdybychom tuto námitku odmítli a počkali si, až začne platit nový systém. Děkuji. Děkuji vám a nyní se tedy vrátíme k panu Vernovi z komise. Možná byste mohl navázat tam, kde jsem vás přerušil. Eh, <clears throat> děkuji. Myslím, že, jsme, že to, co jste řekl, bylo eh, tady jasně slyšeno. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, samozřejmě toto je v pořádku, nic se nestalo. Eh, já vlastně není po vystoupení Berling eh, mohu to zestručnit, poněvadž ona řekla mnoho z toho, co jsem chtěl zmínit také já. Eh, hlavním bodům patří také to, že skutečně jde jen o prodloužení současného certifikátu pouze z administrativních důvodů a není to spojeno s skutečným přeskumem a jak správně poznamenala paní Gelling, článek 17 tohoto nařízení eh, komisi ukládá povinnost prodloužit eh, certifikát tam, kde eh, rozhodnutí a vyhodnocení nemůže být dokončeno z důvodu, za které nemůže žadatel, a což je právě náš případ systému, který tady máme, to funguje tak, že nejdříve spravodajská eh, členská země požádá o prodloužení, potom se koná proces eh, přeskumu, eh, následuje závěr EFSA a poté rozhodnutí komise. V tomto případě ten Spravodajský stát měl spoždění 24 měsíců a e, další spoždění nastalo v EFSA. E, to nejsou příčiny, které by zavinil žadatel, čili mm, žadatel to nemohl ovlivnit. V tom případě tedy v souladu s článkem 17 komise nemohla jednat jinak, než prodloužit e, certifikát pro tuto látku. Paní Rýs hovořila o klasifikaci této látky, to je správně, ale ehm, článek 17 tady těmi klasifikacemi se nezabývá. Ten závazek z článku 17, respektive povinnost, je zcela univerzální. Takže pokud ehm, někdo říká, že komise ehm, tímto prodloužením překročila Eh, své pravomoci, to není pravda. Jak už jsem řekl, článek 17 eh, nás eh, nutí, ukládá nám povinnost, abychom prodloužili tuto platnost. Kdybychom tak neučinili, pak bychom skutečně jednali proti svým pravomocem. No a poslední závěry EFSA a posouzení z pravdajskočenského státu jsme dostali 27. ledna čímž se spouští e, náš, e, náš rozhodovací proces, e, který určitě nebude dokončen před 30. dubnem, což znamená, že jsme v tomto případě museli provést prodloužení certifikátu. No a samozřejmě, pokud ten náš proces dojde k opačnému závěru, pak to prodloužení bude revokováno. Dobře, děkuji. O této námice budeme hlasovat také v průběhu dnešního dne a pokud to ve výboru schválíme, tak pak na plénu se bude eh, o tom hlasovat v březnu, na prvním plenáce v březnu. Tak a další bod to je opět námitka, která se týká maximálních reziduálních eh, úrovní proteinidu a já dám slovo nejdříve spolu s a jako první paní Benáj. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to opětovně námitka, která se týká neonikotinoidů, ale tady se v tomto případě jedná o navýšení maximální úroveň reziduí. A já se tam proč? Proč takovýto návrh, když víme, že v EU tato látka je zakázaná je tady pouze jediná jedině výjimka, to je v případě skleníku, kdy se ví, že pro ty plodiny se vůbec ten skleník neopustí a já se ptám, proč tady se navrhuje, aby se navýšil ten limit, ta maximální úroveň rezidují. Eh, to není nic malého, my z 0,34 to navyšujeme velice mnoho, to je eh, navýšení, které není zanedbatelné. A já eh, očekávám vysvětlení komise, ať nám jasně řekne, proč. Proč tedy evropští zemědělci podléhají tomu pravidlu a tomu maximálnímu limitu? Současný nebyt funguje, je akceptován zemědělci a proto se ptám, proč, z jakého důvodu chcete ten limit navýšit? Já jsem naprosto proti, i když komise samozřejmě pečlivě respektovala veškeré postupy, ale podle mě to není otázka postupu, procedury, ale politiky. Evropští občané musí být lépe chráněni a toho asi nedosáhneme tak, že navýšíme maximální úroveň neonikonitu, který je velice škodlivý. A já tady nevím, pokud se to navýší, jak pak mám evropským občanům vysvětlovat, že chráníme jejich zdraví. Paní Kadenbach jako další děkuji mnohokrát. Ovšet, opět bylo vše řešeno, je to společná námitka, takže já opět nemám co dodat. Děkuji za skupinu ALDE, nyní paní Rýs. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to další námitka, kterou já spolu předkládám dnes dopoledne. Ta argumentace je v podstatě stejná. Já bych ráda odpověděla paní Gerling a argumentům komise, které se týkaly toho postupu. Já znám ten postup, e, s tím naprosto souhlasíme, ale tady se vůbec nejedná o postup, ale o jinou věc. Víme, jak vypadají včelstva, v jakém stavu jsou v Evropě a na celém světě. Také víme, co si o tom občané myslí. A věda se vyvíjí. Tedy my musíme být proti, je to naše povinnost. I když samozřejmě máme pouze e, e, právo vypracovat stanov, stanovisko. Ale co se týče neonikotinoidů, já to naprosto podporuji. A není to jenom ten klotianidin, jsou to i další. A komise navrhuje, abychom tu maximální úroveň reziduí navýšili desetkrát a přitom ta e, látka je velice toxická, zejména pro včely. Ty školy učitky jsou velice dobře známy proto bylo používání této látky zakázáno v Evropě od roku 2013. Kanada, ano, ono totiž se souvisí s Kanadou, stále tuto látku používá. A ona si požádala o to, aby se tedy navýšila ta úroveň, ale to desetkrát, já se vás ptám, proč. S tím souhlasíte? My nechceme diktovat našim kanadským partnerům Eh, jakou mají mít legislativu. Ale zase nechceme, aby Kanada nám diskutovala tu naši, aby nám podkopávala naše normy a standardy. A ten obsah té dohody, kterou máme, která, jejíž vyjednávání bylo tak dlouhé, tak kontroverzní, mám tam mysli CETu, samozřejmě mm, pro nás je to tak trochu virtuální limit, protože u nás je ta látka zakázána, ale přesto to snižuje naše hodnoty, naše standardy. A ta látka je skutečně tak škodlivá, že my jsme ji v Evropě zakázali. Proto se ptám, proč máme snižovat naše normy, abychom v podstatě pouzbuzovali eh, aby, k tomu, aby se ta látka dále a dále používala někde jinde než u nás. U nás je to, já si myslím, že je to velký problém. Ale jsem si vědoma toho, že už je to, toto už je trochu jiná debata ale přesto já si tedy nemyslím, že bychom nutně měli dovážet přes Atlantský oceán brambory s touto látkou a kvůli tomu změňovat naši maximální úroveň rezidují. My jsme prostě proti a hotovo. Thank you. Uh, the next Děkuji. I další zpravodajka je paní Kony. Děkuji, pane předsedo. Zde tady vidíme, jaké škodlivé efekty eh, vedou, vyplývají se dohodách o volném obchodu. Tady vlastně jsme nuceni přebírat kanadské standardy a nemá to pro nás vůbec žádný smysl ani politický, ani ekologický, ani ekonomický. Ten klotianidin u nás je zakázán. A správně, protože je to to neonikonit, který vlastně vede k tomu, že nám omírají opilovači. Na... Aha, tady vlastně komise navrhuje, aby se to zvýšilo desetkrát ta úlovně. A co jde o brambory, které se dováží z Kanady? Toto navýšení té maximální úrovně rezidový vůbec není v souladu s tím, čemu se zavázala Evropská odje v odvětví ochrany opilovičů. Klotianidin eh, má samozřejmě stejné škodlivé účinky i v Severní Americe na včelstva a opilovače, jako u nás v Evropě. Takže já apeluji k tomu, abychom převzali naši ekologickou odpovědnost a abychom tady nepřibírali škodlivé praktiky, které mají devastující účinky pro biodiverzitu v Kanadě. A také je to nebezpečné pro lidské zdraví. Pokud se proto není akceptovatelné, abychom navýšili maximální úroveň reziduí v potravinách. Věda jasně ukázala velice detailně, jak toxický klotianidin je. A horší je ještě, když se vlastně vznikne směs této látky s dalšími látkami a vede to skutečně k smrtícímu koktejlu, který je nebezpečný jak pro zvířata, tak pro lidi. Pokud se to takto povolí, bude to nekalá konkurence pro naše evropské zemědělce, který klotianidy nemohou používat, ale na druhou stranu Kanada to bude mít povoleno. To podkopá naše normativní bariéry, naše standardy, neboť naše dobré kvalitní brambory evropské budou konku, vlastně budou jaksi vystaveny konkurenci levným, nebezpečným jedovatým bramborám z Kanady. Děkuji. Teď dávám slovo ostatním členům tohoto výboru. Děkuji. Ano, to je zase úplně jiná situace než ty zbylé tři, takže já bych tady chtěla ukázat, že to bereme v potaz, že si všímáme vědeckých důkazů a pokládáme tímto eh, komisi otázku maximální úroveň rezidují. Když nastavujeme tuto úroveň u různých látek, zejména u těch, které jsou zakázané v rámci Evropské unie, nesmí se používat, ale mohou být ve velice malém množství přítomné v importovaném zboží a zdůrazní, že velmi malém množství, tak to jsou tak v tom případě z definice je maximální úroveň rezidují nízká. Reziduje znamená, že je toho málo. A kolegové říkají, že tady převážíme nějaké látky a ty nás otravují, takže eh, my nastavujeme ty úrovně proto, abychom tomu předešli naopak. A proto bych chtěla, aby jsme se všichni vyjadřovali pokud možno přiměřeně a nepřeháněli. A na to se chci zeptat. U MRL, u látky jako je tato, když nastavujeme tu úroveň, nastavuje ji EFSA, tak to prochází určitým procesem. Je to rigorózní proces, když nastavujeme úroveň na základě nějakých toxikologických efektů na konečného spotřebitele, nebo je to úroveň, která se nastavuje eh, podle nějakých obchodních standardů. Jak je to tedy vědecky podloženo? Je to robustní, protože pokud se může zvýšit desetinásobně, tak je to pozoruhodné a pokud stále nebude mít dopad na lidské zdraví, eh, tak je to zvláštní. Takže to je určitě rozumná otázka. A já se tedy ptám komise, jak se to tedy dělá, jak se nastavuje úroveň a jak se dochází k závěru, že to je v tomto případě přípustné eh, z desetinásobit minimální přípustnou úroveň. Děkuji. Dále dávám slovo panu Florenci. Děkuji, že mám příležitost eh, vystoupit, neboť v případě neonikotinoidů jsem žebrice na dvou zní. Já si nemyslím, že nás ta látka zítra zabije. To se nedomnívám. Ale jde o to, aby byla zakázána. Já se nyní dívám na komisi. Nedokážete prosazovat evropská pravidla. Vy jste přeci strážci zákonu a já v, neděli, pondělí budu mít v mé továrně na cukr asi 200 zemědělců, kteří si stěžují, že v Evropě a zejména v mé zemi zakazujeme neonikotinoidy a v sousedních státech 18 zemí má výjimku a komise nemá nic jiného na práci, než to, že jim takovou tu výjimku povolí. Pan předseda komise Juncker dnes řekl ve velkých novinách, že v posledních měsících má pocit, že se tak Evropa jaksi hroutí. A já se ptám, má to smysl? Tady máme zákon, dlouho jsme se eh, o něj hádali, eh, životní prostředí tím trpí. A já musím říct, že u mě ta pole jsou totálně mrtvá, tam není nic. A já vás všechny zvu ke mně, pojďte se přijímat a pokud někdo u mě v půdě najde nějaký mikroorganismus ve výši 10 cm, tak ho pozvu na oběd ty pole jsou úplně mrtvá. Tyto produkty mají polo, poločas rozpadu 50 až 1000 dnů. A komise eh, ještě si tady zvyžuje nějaké výjimky. To je katastrofa. Pokud byste nebyli tak milí lidé, já bych řekl, tak bych se s vámi začal skutečně hádat. Ne, zákaz je zákaz. V opačném případě si tady za parlament můžeme dát otazník a vykašlat se i na volby. Prosím, držte se našich rozhodnutí a zakažte tu látku. To je to vůbec nejškodlivější, co se momentálně v zemědělství používá. Thank you very much. Děkuji. Teď dávám opět slovo komisi, pane Berant. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na začátek zdůraznit, že návrh se týká nastavení maximální úrovně rezidua. A to nesouvisí s tím, co říkal pan Florence ve svém příspěvku. A to je schvalování určitých produktů, aktivních látek, které jsou zakázané, nějakým mimořádným, nějakou mimořádnou výjimkou pro členský stát. To je v kompetenci členského státu a komise stejně jako vy velice lituje toho, že členské státy tak často využívají toto, tohoto ustanovení. Ale to nesouvisí eh, s návrhem nařízení, o kterém tady nyní hovoříme. Několik řečníků hovořila o riziku, rizicích, které souvisejí s, klet, s kletiadinidem a rizicích pro včelstva a životní prostředí. A já bych chtěl říct, že právě proto máme v Evropské unii omezení využívání této látky jenom ve sklenicích. Nesmí se využívat na otevřeném vzduchu eh, a to vůbec ne. Takže otázka skleníku to už, tomu už se věnujeme ve svém schématu pro schvalování v Evropské unii. MRL, které nastavujeme zde, se týká importů z jiných zemí. V tomto případě je to Kanada, ale mohl by to být jakýkoliv jiný stát na světě. A Evropská unie nemá pravomoc zasahovat do legislativy třetích zemí i kdyby souvisel s životním prostředím. To je suverenita jiných zemí a my jim nemůžeme zakazovat, aby si schvalovali využívání některých látek, byť nejsou schváleny v Evropské unii. Nařízení o MRL se týká jenom dopadu na zdraví spotřebitelů zde v Evropské unii. A abych zareagoval na otázku paní Gerlingové, my jsme to hodnotili v eh, postupu, který měl dvě fáze. Nejprve to bylo schvalování v členském státě a následně se tím zabývala EFSA na základě mezinárodně uznávaných metodik a vysoko nastavených norem pro eh, schvalování dopadu. Toxikologická data, která předkládáme, jsou balíček, který je součástí tohoto hodnocení. Takže EFSA potvrdila, že Tyto úrovně u těchto látek eh, v případě brambor jsou bezpečné pro spotřebitele. Ještě bych chtěl dále zdůraznit, že komise jedná plně v rámci prováděcích pravomocí, které dostaly podle nařízení 326 eh, z roku 2005. Konkrétně se to týká článku 18, eh, kdy má komise možnost připravit návrh nařízení po zveřejnění, do tří měsíců po zveřejnění zhodnocení dopadů EFSO. A to, to je podle článku 6 až 11 tohoto nařízení. Takže eh, zde se držíme cílů a rozsahu působnosti celého nařízení a týká se to zejména ochrany zdraví spotřebitelů. Držíme se tedy platných ustanovení. A proto nevidíme žádný důvod, proč stahovat tento návrh, protože eh, je v souladu se stávajícími postupy a s nařízením o MRL, které se eh, vlastně zabývá jenom lidským zdravím, zdravím spotřebitelů v Evropské unii konkrétně. Děkuji. Děkujeme. Vážení kolegové, ještě tady vidím žádosti o slovo eh, paní Deraj a pan Florence. Já znovu nechci otvírat tuto debatu. Pokud máte jenom krátké otázky na komisi, tak vám slovo dám. Jenom pokud jde o nějaké objasnění. A bude to velice stručné. Ale potom předám znovu slovo komisi, aby zareagovala, ale potom tuto debatu už uzavřeme. Takže paní Deli. Já nechci znovu zahajovat debatu, pane předseda. Já bych jenom chtěla, abyste si vzali, abyste vzali v potaz, jakou, jaké je stanovisko komise. Ta nám právě vysvětlila, že toto navýšení maximálních úrovní rezidují se týká nějakých obchodních nároků akt. S tím já nesouhlasím. To evropští občané od nás neočekávají. My, my je máme přece chránit. A to je argument, který nemůžeme použít eh, v této situaci. Eh, já tedy si eh, eh, nechci eh, stěžovat u komise, ale to nejde jinak. Jestliže my jsme debatovali o těch neonikotinodech, tak my jsme se dohli poměrně rychle. Ale potom se do toho vložila Evropská rada a všechno bylo jinak. A komise eh, řekla ano, takže eh, rada nechce, eh, parlament poněkud přehání, no tak to necháme v rámci subsidiaritě. Kdo to chce schválit, tak může. A to je ta chyba, kterou jste udělali. Pokud jde o zdraví, tak toto musí přestat skutečně v mém sousedství 18 zemí tyto produkty u brambor a e, cukrové řepy mohou používat, tak e, to skutečně rozčiluje zemědělce u nás. E, vy jste komise, vy nejste voleni, ale my tedy jsme voleni, takže my skutečně toto musíme dát v úvahu. Děkuji. Já teď už tu debatu musím uzavřít a dávám slovo zpátky komisi panu Berentovi. Prosím. Thank you, Mr. Chairman, for this uh, Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal ještě druhou příležitost. K tomu, co říkala paní Doles, to nesouvisí s eh, dohodou o volném trhu. To jsou jenom pravidla nařízení o MRL z toho nařízení vypoví, vyplývá, že je možné žádat o nějaké výjimky eh, z úrovní v importech eh, u hospodářských subjektů. A s tím souvisí celý balíček dat, které je potřeba předložit v členském státě a následně v EFSA. Takže to je přímo zakotveno v tom nařízení, to nijak nesouvisí s volným obchodem. A potom ještě, abych zareagoval na pane Florenci, ano, my souhlasíme, že eh, mimořádné výjimky se využívají příliš často v členských státech, což není přijatelné a už jsme požádali EFSU, aby ověřila některé z těch výjimek, zda jsou opodstatněné a zda jsou v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení. Takže eh, tam, kde jsme to přeskoumávali, tam dvě třetiny byly opodstatněné, jedna třetina nikoli. Takže poprvé se chystáme eh, bránit členským státům v tom, aby opakovali eh, žádosti o tyto mimořádné výjimky. Takže eh, jednáme v souladu s možnostmi, které máme. Takže tak, jak já chápu to, co jste říkal, tak to souvisí s cukrovou řepou, nikoli s bramborami v Evropské unii. Děkuji. Budeme hlasovat o této otázce také během dneška. A pokud přijmeme tuto námitku, tak se o ní bude jednat na plenárce 1. března. Hlasování máme naplánováno na půl dvanácté, tak bych nyní přerušil toto zasedání. A žádám vás, abyste byli dochvilní, abychom mohli zahájit hlasování v 11.30. Good, dear colleagues, um, we will start our... Kolegové, eh, zahájíme hlasování. Tak prosím, usaďte se. Eh, zkontrolujte si své hlasovací karty, jestli je tedy máte a máte je eh, zastrčené ve svých přístrojích. Provedeme si kontrolní hlasování Otevírám toto hlasování. Hlasujte libovolně jakoliv. Chceme pouze zjistit, jestli je nás tady eh, počet takový, jaký má být a zdá vám, že funguje všechny karty. Končím hlasování a je to v pořádku. Začneme tedy hlasování. První věc je eh, prozatímní dohoda eh, z internacionálních dohod eh, o návzích z nařízení o transparentnosti. A já zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. A máme to schváleno. Eh, další hlasování eh, to jsou námitky. První námitka eh, ke geneticky modifikované kukuřice 4114. Elektronické hlasování zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále námitka geneticky modifikovaná kukuřice MON 87 411, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále námitka geneticky modifikovaná kukuřice, BT11 a tak dále. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Dále námitka na téma, eh, to jsou tiakloprid, eh, eh, účinné látky včetně tiaklopridu, tedy zájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále poslední námitka maximální limit rezidují pro několik látek, včetně klotianidinu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. A nyní se dostáváme k další bodu, a to je strategie pro dlouhodobou, eh, dlouhodobé snižování skleníkových plynů v EU v souladu s pařížskou dohodou návrh rezoluce. Kompromis jednak jde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, závě hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 14. Končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní číslo 16. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Ta opět zamítnuto stejnou většinou. Chcete prověřit?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 proti, zdrželi se schváleno. Nyní 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 Eh, to je doplněk pro, proti, zdrželi se. Schváleno zdá se mi, ale prověříme. Končím hlasování a je to schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 98 pro, proti, zdrželi se schváleno, předpokládám, ale prověříme. Pozměňovací návrh 98, končím hlasování a je to schváleno. Není 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se schváleno, 116 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 124 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. A tak prověříme 15. Končím hlasování. Schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 100, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 133 pro, proti, zdrželi se schváleno 134 pro, proti, zdrželi se schváleno 147 pro, proti, zdrželi se schváleno 148 pro, proti, zdrželi se schváleno 149 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 16 pro, pro, proti, zdrželi se, předpokládám schváleno, ale prověříme. Kompromis 16. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se Myslím, že je to stejná většinou, ale opět prověříme kompromis 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno 184 pro, proti, zdrželi se schváleno 188 pro, proti, tak to prověříme, 188. Končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 205 pro, proti, zdrželi se schváleno. 206 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 223, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 237 pro, proti, zdrželi se schváleno. 238 pro, proti, zdrželi se schváleno. 239 pardon, ten odpadá. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 250, ne, tak prověříme 251, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 265 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 267 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 280 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale prověříme 280. Končím hlasování a je to schváleno. 281 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 269 druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme. 269 druhá část. E, jako doplněk ke kompromisu 32. Končím hlasování a je to zamítnuto. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 290 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 291 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 284 odpadá, 292 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 293 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 295, ne, 294 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď kompromis 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 308 pro, proti, zdrželi se schváleno. 309 pro, proti, zdrželi se. To prověříme, 309. Třista devítka. Končím hlasování a je to schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 316 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 317 pro, proti, zdrželi se schváleno, 318 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 319 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, 319. Končím hlasování a je to schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se schváleno. 322 pro, proti, zdrželi se schváleno. 323 pro, proti, zdrželi se schváleno. 324 pro, proti, zdrželi se schváleno. 325 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 35 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 36 pro, proti zdrželi se schváleno, 337 pro, proti zdrželi se schváleno, 338 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 339 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 356 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 350, ne, prověříme, 356. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A e, prosím, e, hlasujte zřetelně. 357 pro, proti, zdrželi se To myslím, ale prověříme 357. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 366 pro, proti. Alde je pro nebo proti? To je váš pozměňovací návrh, dobře. Takže schváleno. 368 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 300, kompromis 40 nyní pro, proti, zdrželi se, schváleno. 374 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 376 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 384 pro, proti zdrželi se schváleno 378 pro, proti zdrželi se zamítnuto 379 pro, proti zdrželi se schváleno 380 odpadá, odpadá 383 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, 392 pro, proti, zdrželi se schváleno, 394 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní jednička pro, proti, zdrželi se zamítno, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřejeme. Blahopřejeme zpravodajům a dostáváme se k další položce. A to jsou změny času. První hlasování je o poznacím návrhu 10, to je odmítnutí návrhu komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se a je to zamítnuto.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 Končím hlasování. Schváleno. Nyní 73 pro, proti, zdrželi se, prověříme 73. Končím hlasování. A je to schváleno. Dále 13, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 3 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno, 42 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 47 eh, pro, proti zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti zdrželi se, tak to prověříme. 49. Končím hlasování. Zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, tak to také prověříme. Končím hlasování a je to schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronické zahájí toto hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Blahopřeji zpravodaji. Tím končí naše hlasování a končí také dopolední zasedání našeho výboru. Uvidíme se odpoledne. Děkuji vám za spolupráci.